Good afternoon, dear colleagues. Uh, I am here today replacing our chairperson. Dobré odpoledne, kolegové. Já tady dnes zastupuji paní předsedkyni a máme tady běžné zasedání od do 17.30 a potom budeme mít zasedání koordinátorů za, za zavřenými eh, dveřmi. We'll start as usual with the adoption of the... Začneme schválením návrhu programu. Pokud nemáte žádné námitky, tak bychom schválili program v té podobě, v jaké vám byl zaslán. The following points. Budeme se zabývat delegací výboru Krym v Srbsku. 16. 18. července. Je to delegace našeho výboru, 10 členů. A delegace se setkala eh, s mnoha eh, zainteresovanými stranami, včetně členů parlamentu, zástupci eh, policejních celních orgánů, daňových orgánů, zástupců občanské společnosti a také eh, zástupci Svazu investorů. Byla tady velká rozmaněnost eh, těchto eh, partnerů, takže jsme získali dobrý přehled o situaci v této zemi. Srbsko začíná vyjednávat o možném přistoupení do Evropské unie a mají problémy s ekonomikou, mají problémy s organizovaným zločinem Chtěl bych vyzvat členy, kteří se účastnili této delegace, aby nám poskytli informace o své návštěvě a sdělili nám, co se dozvěděli. Možná, že bychom mohli začít panem zpravodajem, panem Jakolíno, a nebo pokud někdo jiný by se chtěl eh, přihlásit, tak může. Tamhle se hlásí pan Newton Dunn. Eh, dobře, pokud na tom trváte, pane předsedo, tak ano, já jsem tam byl ty dva první dny, nebo ty první tři dny a musím říct, že to bylo opravdu mimořádně zajímavé a v podstatě zarážející. No. Byli tady novináři, eh, kteří byli odsouzeni za to, že byli na demonstracích nebo protestovali proti určitým věcem a v jejich eh, vlastně eh, je tam určitý gang někdejší noslech Miloševiče a my jsme se také eh, ptali na to, kam směřují finanční prostředky a viděli jsme Bělehrad, kde je opravdu krásná čtvrť a, a nikdo vlastně tam pořádně nepracuje, takže tam jsme viděli, že směřují ty peníze, bylo to velmi zajímavé a e, velmi jsem litoval e, Srbsko, protože tady mají obrovské problémy se zvládnutím korupce a k potírání, s potíráním organizovaného zločinu. Děkuji za sdělení vašich dojmů ze Srbska a vidím, že se hlásí také pan Sondergaard. Eh, ja, tak. Eh, eh, Děkuji. Pane předsedo, já bych také stručně podal několik informací. Souhlasím s tím, co tady právě zaznělo. A nápadné mi byly především dvě záležitosti, když jsme hovořili s celními orgány tak například nebylo vůbec možné získat eh, jasnou představu o tom, co se vlastně děje na hranici s Kosovem, jak eh, to tam probíhá a celní úřady nemají jasně vymezené úkoly v oblasti potírání, pašování eh, lidí a, nebo produktů a jak se zdá, tak vůbec nemají žádné finanční zdroje, takže to bylo velice zajímavé. A navštívili jsme také uh, určitý sklad, sklad zboží, se zadrženým zbožím, například tam eh, byly automobily nebo další konfiskované druhy zboží. V Srbsku se to prodává potom na aukcích a eh, tyto peníze se potom při využívají na veřejné účely bylo překvapivé, že zde bylo několik velmi drahých automobilů a ty ostatní věci, to, to byly spíše nekvalitní, různá zařízení, stará zařízení. Takže já jsem z toho měl velmi negativní dojem tedy že je to v podstatě jenom taková výkladová skříň, eh, kde vlastně se vystavují důkazy o tom, že bylo zachyceno několik eh, takových případů a tím se snaží vlastně vyvolat dobrý dojem o návštěvníků, ale že ve skutečnosti tam eh, není vidět ta skutečná podstata. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom mohli pomoci srbskému obyvatelstvu, protože to samozřejmě trpí těmito jevy nejvíce. Děkuji. Má někdo další nějaké připomínky k návštěvě delegace v Srbsku? Pan Jakolíno, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze říci, že na cestě jsme měli příležitost získat velmi užitečné informace a od té doby nebo mezi tím se zavedly určitá opatření proti mafii. Je to novinka eh, v několika eh, v různých zemích to zatím tak ještě nebylo, je to něco zcela nového a je to zde nyní dosti ošetřeno. Ovšem přesto je tady ještě celá řada stinných stránek. Velmi zajímavá je například oblast obchodování s drogami a e, ve své zprávě k tomu mám rozvedeno několik úvah. E, um, jaz bi želela... Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekla pouze několik eh, doplňujících informací, nebo chtěla bych se k tomu vyjádřit, přestože jsem nebyla členkou delegace, ovšem před dvěmi, třemi týdny jsem byla v Srbsku jako členka delegace pro jihovýchodní Evropu a proto bych eh, k tomu chtěla také promluvit. Jeden z největších problémů v Srbsku vedle organizovaného zločinu představuje systematická korupce to je problém celého toho regionu. A reakce jsou zde pozitivní, protože role nového předsedy vlády a nového ministra pro eh, obranu, pana Vučiče, je velmi pozitivní, stanovili velmi ambiciozní program pro potírání korupce a bylo řečeno, že již nikdo v této zemi nebude jistý před stíháním, pokud se korupce dopustí. Vláda zatím ještě nepůsobí ani 100 dní a teprve po delší době bude možné jejich práci ocenit. Ovšem usiluje o potírání korupce a to samo o sobě již eh, dosáhlo prvních výsledků. Eh, pokud je o policejní spolupráci a potírání organizovaného zločinu, je zde vynakládáno úsilí, ale je samozřejmě důležité pokračovat a provést některé důležité kroky. Všichni jsme se shodli na tom, že Kosovo tady představuje obrovský problém existuje vysoká nezaměstnanost, zločin, korupce a proto je velice důležité, aby Srbsko a i kosovská strana se spolu spojili, aby spolupracovali v policejní oblasti na institucionální úrovni, aby mohli tyto otázky zločinu řešit společně soudní i policejní cestou. Důležitá je také reforma justice bude to také velmi zdlouhavý proces a cílem je vytvořit nezávislou justici v Srbsku. Bude to určitou dobu trvat, ale myslím si, že Srbsko eh, jakožto kandidátská země o to bude usilovat. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že nebudu opakovat to, co už eh, řekli kolegové přede mnou, ale nápadné mi během cesty této delegace byly především dvě věci. Jednak angažovanost nových mladých lidí v policejní a celní oblasti. Zažili jsme i úspěšné projekty, například jsme navštívili projekt, kde eh, zadržené eh, věci a majetek eh, přispěly k vytvoření materské školky. A to je vždy pozitivní, když vidíte, že je možné věci měnit. A já souhlasím tady s kolegyní, která říká, eh, že nově zvolenou vládu a parlament že je musíme posuzovat až po několika týdnech, musí mít čas na to, aby mohli věci zrealizovat. Například eh, pokud jde o zadávání veřejných zakázek, dříve to bylo, byla obrovská živná půda pro eh, korupci. Bylo to více než jedna třetina hrubého eh, domácího produktu a teď eh, má být eh, spuštěn projekt, který je velice ambiciozní v duchu vstupu země do Evropské unie a v některých ohledech zachází ještě více ještě dále než například ve skandinávských zemích. Ovšem uvidíme samozřejmě, do jaké míry to bude zrealizováno, protože realizace někdy eh, je bolestivou kapitolou, ovšem skutečnost, že parlament a vláda chtějí tyto věci rozhodně prosadit a něco takového zavést, eh, je pro mě dobrým signálem. Muito obrigado, senhora Valer. Agora o senhor Borghezio, por favor. Děkujeme a nyní pan Borghezio. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte ještě několik stručných poznámek které se týkají mých pocitů z návštěvy, informace, které jsme získali, kontakty, které proběhly. Především pokud jde o organizovaný zločin, boj proti korupci, proti těmto problematickým záležitostem, dále je to samozřejmě praní špinavých peněz a tak dále. Bohužel v této zemi boj proti praní špinavých peněz, prevence v této oblasti bohužel je v plenkách. A já osobně si myslím, že Evropská unie by měla posílit své kroky, posílit své úsilí i pozornost, kterou objenuje všemu, co probíhá v této zemi, opravdu pozorně monitorovat ehm, činnost právních orgánů, vlády v tomto ohledu. Můj pocit ehm, z této návštěvy je, že je to země, která je v těchto oblastech ještě velice zaostalá a mohla by se stát skutečně, protože je to v podstatě opravdu na hranici Evropské unie. A právě proto si myslím, že by to právě mohl být takový ráj pro praní špinavých peněz a tak dále, protože bohužel kontrola v této oblasti je nedostatečná. Měli bychom věnovat větší pozornost této problematice. Děkujeme, pane Borgecio. Zatím nevidím žádné další přihlášené do diskuze k tomuto bodu, proto bych rád poděkoval všem kolegům za jejich příspěvky ohledně této návštěvy. Všechno, co jsme si vyslechli, vyvolávám obavy. Myslím si, že musíme věnovat nadále pozornost této zemi. Samozřejmě, že po těchto návštěvách by měly následovat další kroky, další informace na schůzce koordinátorů, bychom se mohli podívat na to, co konkrétního můžeme udělat po návštěvách v těchto a jiných zemích. nejsou žádné další připomínky, podíváme se na další program, další bod na našem dnešním programu a nyní hovoří pan předseda, že bude opět hovořit anglicky. Nyní se dostáváme ke čtvrtému bodu na našem dnešním programu a to je jeden v podstatě z těch prvních pracovních dokumentů. Tento připravil náš zpravodaj pan Jakolíno. Pak se podíváme i na tematické dokumenty, které připravili další členové našeho výboru. V mandátu našeho výboru stojí to, že vytvoříme takové neutrální zprávy a poté finální zprávu. Pan Jakolíno řekl, že pokryje tuto oblast, pokud jde o organizovaný zločin, O kompetence našeho výboru, korupce, praní špinavých peněz a protože se tomu bude věnovat ve třech samostatných dokumentech, které se budou samostatně věnovat této problematice. Pan zpravodaj dneska předloží první z těchto dokumentů, který eh, pokrývá eh, jednu z oblastí, které jsme se věnovali v rámci slyšení, i tematických dokumentů. Pan Spravodaj se bude věnovat organizovanému zločinu. Navrhuji, abychom strukturovali náš další postup následujícím způsobem. 20 minut věnuje pan zpravodaj své prezentaci, nevím samozřejmě, zda bude potřebovat vyčerpat veškerý čas pro prezentování svého tématu a pak to bude první kolo otázek. Nejprve dáme prioritu koordinátorům politických skupin, poprosíme všechny, aby omezili svůj své vystoupení na dvě minuty a poté bude reagovat pan zpravodaj. Čili nyní dávám slovo zpravodajovi, pane Jakolíno, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za možnost vystoupit a pokusím se pokusím se o to, aby mé poznámky, mé připomínky nepřekročily čas, který mám k dispozici pro úvodní slovo. Samozřejmě, že již máme za sebou několik měsíců velice intenzivní práce za kvalitními příspěvky ze strany mnoha kolegů, především těch, kteří kteří přišli se svými konkrétními příspěvky v podobě tematických dokumentů. Já jsem samozřejmě spolupracovala i se sekretariátem a vytvořili jsme takový první vstupní dokument, který podle mého názoru pomůže v naší práci v analýze problematiky organizovaného zločinu. To všechno potřebuje know-how, kompetence, musíme být schopní propojit eh, nebo propojit různé oblasti, kterým jsme věnovali pozornost. Závěry, ke kterým jsem dospěla, se pokusím předložit stručným způsobem. Je zde samozřejmě socio logický dopad celé problematiky. Já se pokusím to celé začlenit do určitého kontextu, tak abychom byli schopni nějakým způsobem právně z toho Mm, najít určité řešení, boj proti organizovanému zločinu ve všech členských státech, boj proti mafím a tak dále, přijít s určitou definicí, kterou bychom mohli využít v této oblasti. Pokud jde o kriminální spolčování těchto mafiánských spolků. Myslím si, že budeme potřebovat určitou právně definici. V některých členských státech to již existuje, ovšem ne ve všech eh, mnoho členských států zatím ještě nemá podklady v této oblasti. Ovšem pro nás by to měla být politická priorita. Měli bychom to definovat jednotným způsobem, aby to byl jeden typ kriminální činnosti, něco, co bychom mohli využít poté i v soudních procesech, co by mohla využít policie i v soudnictví. Než se budeme věnovat této práci, asi bychom měli nastolit opravdu jednotná východiska, to znamená, abychom identifikovali jednotným způsobem tuto činnost ve všech členských státech. Bohužel samozřejmě je zde i přeshraniční aspekt celé problematiky a právě v tomto ohledu hraje roli Evropská unie. Proto potřebujeme právě tu definici o tom hovořím i ve své zprávě. Definice, která by měla univerzální, obecný charakter, která by byla akceptována eh, to znamená, pokud jde o um, kriminální činnost těchto mafiánských různých spolků, skupin. Zároveň je zde socioekonomický dopad celé problematiky. Měli bychom zajistit to, aby legislativa pokrývala i tyto dimenze. Zatím, jak jsem se o tom zmínil, jsme pouze bohužel v počátcích celého procesu. Začínáme nastolovat eh, první základní kameny a proto bychom se měli podívat podobně na to, koho do toho zahrneme, řekněme, různé formy vydírání, zastrašování s cílem finančních zisků, dále je to sociologické rozčlenění společnosti v Evropě, podívat se na implikace a dopady na vnitřní trh, protože organizovaný trh, um, organizovaný zločin se neustále rozšiřuje své působení, geografické působení zásadním způsobem. Socioekonomické dopady organizovaného zločinu jsou obrovské. dochází k určité profesionalizaci celé problematiky. Celá záležitost se stává určitým podnikatelským aktem, určitou tou formou podnikání téměř v v konkrétních regionech, ovšem bohužel není to pouze problematika určitých konkrétních oblastí, je to problematika infiltrace i právních kruhů, sociálních kruhů, ekonomických kruhů, organizovaný zločin diversifikuje, dochází k různým jeho modifikacím, formám, ekonomickým aktivitám, které jsou zneužívány mafiánskými organizacemi, organizovaným zločinem. Tyto různé metody jsou metody, které využí, jsou využívány celá desetiletí, jsou efektivní, účinné, čili jsou zde, existují zde různé typy kriminální činnosti, které koexistují, různé způsoby provádění těchto aktivit. To je problémem především v těch regionech eh, v Evropské unii, kde ekonomické ehm, ekonomická situace, kde životní úroveň je vysoká. Ovšem, bohužel, zde máme regiony s nízkou vzdělaností, samozřejmě nízkým stupněm dosaženého vzdělání, obrovskou nezaměstnaností. Toto jsou regiony, které jsou živnou půdou pro mafiánské spolky a které otvírají dveře organizovanému zločinu ve velkém rozsahu. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na kompetence, které má k dispozici náš výbor na určitou hranici toho, co můžeme či nemůžeme dělat a v tomto ohledu, v tomto rámci bychom se měli snažit podívat harmonizovaným způsobem na tuto problematiku. Já jsem se o to snažil v mém dokumentu. My se totiž eh, zabýváme evropským rozsahem tohoto fenoménu. To je v podstatě jeden aspekt eurokriminality a právě proto potřebujeme europřístup. Samozřejmě, že se nesnažíme o to nějakým způsobem pouze udělat jakýsi mix či směs toho, co dělají členské státy. Ne, ale naopak přijít s určitou další dodatečnou pomocí členským státům. Různé mafiánské organizace fungují v různých ekonomických um, odvětvích, snaží se infiltrovat tuto oblast. Měli bychom se zabývat a zaměřit naši pozornost právě na tyto citlivé oblasti a zároveň ale respektovat institucionální uh, uskupení a priority na jednotlivých úrovních. Samozřejmě, že členové našeho výboru budou mít možnost eh, přispět ještě se svými příspěvky. Já osobně jsem se snažila o určité zmapování této oblasti a nyní se budeme zabývat podrobnostmi, snažit pokryt ta bílá místa, podívat se na určité úzly, které jsou zneužívány pro nelegální, nezákonný obchod, pašování a tak dále. Já osobně jsem se v mém dokumentu snažil i o načetnutí možných dopadů pro zákonné aktivity, zákonný biznis, protože nezákonné aktivity tohoto charakteru mají samozřejmě dopad na reálnou ekonomiku, ať již hovoříme o Belgii nebo severských zemích, jižních zemích eh, Evropské unie. Bez ohledu na to, kde se nacházíme, tak tato dimenze má svůj dopad. Eh, kriminalita má dopad i na zákonné obchodování, zákonné podnikatelství. Tomu bychom měli věnovat eh, podrobnou pozornost. Má to dopad v Itálii například eh, na um, severu i na jihu, dále je to západ Evropy, Portugalsko, Fran- Portugalsko, Španělsko. Je to v podstatě panevropský problém, který je hmatatelný, který vidíme v celé Evropské unii. Myslím si, že vlastně neexistuje ani jeden členský stát, který by mohl říci, že nemusí bojovat s problémy způsobené mafiánskými uskupeními právě proto je podle mého názoru důležité velice aktivně a jasně postupovat proti tomuto nešvaru, ať už hovoříme o boji proti mm, pašování diamantů, nebo veřejné zakázky, nebo sásky, nebo obchodování s lidskými bytostmi, obchodování se zbraněmi či s lidskými orgány. Je to opravdu celá škála nejrůznějších oblastí, které se v podstatě mění na jakési podnikatelské aktivity. Vidíme demonstrování právě těchto ehm, prvků, například v nezákonném obchodování s odpady a tak dále. To všechno představuje obrovský dopad a hrozbu vnitřnímu trhu, zdraví, veřejnému zdraví, našim občanům, podnikatelům. Dále je to otázka mobility. V podstatě je to jedna jakási forma mobility, mobility podnikatelských aktivit, v podstatě, která se dostává do oblasti, jež jim umožňuje právní rámec Evropská unie nebyla schopna zatím bojovat proti mafiánským aktivitám v tomto rozsahu. Není to jednoduchá záležitost, vidíme zde mnoho propojených aspektů, propojených organizací, propojených sítí, vidíme zde podstatě to, jak tento organizovaný zločin má mnoho chapadel v různých oblastech, sektorech. Náš výbor by se měl prakticky zabývat touto problematikou s ohledem na možnou legislativu. My v podstatě přibližně vidíme jaký je ten hlavní problém. Měli bychom si nadefinovat, to je zásadní věc, nadefinovat kriminální aktivity tohoto charakteru s tímto mafiánským podtextem. Toto je jediná možnost, jak reagovat na tuto problematiku harmonizovaným jednotným způsobem, implementovat určité postupy. Dále je to konfiskace majetku, který je výsledkem mafiánské činnosti. To je další věc, které bychom měli věnovat pozornost. Nejde pouze o konfiskaci, kterou nařídí soud, mohlo by to být i preventivní ehm, konfiskování aktiv, majetku, různé formy, které jsou k dispozici, které, ke kterým by mohlo dojít v různých etapách celého procesu. To znamená před i po usvědčení pachatelů z této činnosti a tyto zisky, nekalé zisky by mohly být využity pro různé sociální účely. Dále je to otázka veřejných zakázek, um, veřejných soutěží, využít možnosti, které nám z toho plynou, Například v různých členských státech uh, jsou to obrovské veřejné zakázky na infrastrukturní projekty, které byly přiděleny společnostem, které byly již odsouzeny za mafiánskou aktivitu v jiných členských státech, za obchodování s lidskými bytostmi a tak dále. Paní Ayala Sendes připravila zprávu v tomto ohledu, která podle mého názoru by pro nás mohla být v tomto ohledu nesmírně užitečná. Paní Ayala Sanders přichází skutečně s celou škálou eh, této problematiky pokrývá i obchodování s drogami. To všechno je podle mého názoru konsistentní s tím, co připravil tam Diaz de Mera, náš kolega. Samozřejmě, že musíme hovořit i o sankcích, o e, penalizaci mnoho členských států může mít různé k tomu postoje, mnohokrát například mafiánši bosové, kteří byli odsouzeni, skončili ve vězení, tak jsou dokonce schopni dále vést a organizovat tuto činnost dokonce z vězení. Čili to je rovněž sporná otázka uvěznění těchto mafiánských bosů. Není, nejde pouze o e, tresty, jde rovněž o otázku toho, jakým způsobem je daný e, trest poté Mm, vykonáván, jaké podmínky vězenských um, institucí jsou zde stanoveny tak, aby tito lidé již nemohli pokračovat ve své kriminální činnosti. Veřejné zakázky, velké kontrakty, infrastruktura a tak dále. To znamená, to samozřejmě nesmí být eh, udělováno společnostem, které jsou propojeny s mafií, řekněme, byly usvědčeny v jiných členských zemích z této činnosti. Na to se musíme podívat podrobně. Potřebujeme prostě harmonizovaný přístup, tak abychom se nezabývali pouze části prevence organizovaného zločinu. Měli bychom se snažit eh, věnovat pozornost těm detailům, drobnostem, k čemu dojde po konfiskaci majetku, tak abychom je mohli využít, řekněme, pro sociální účely. Dále je to přeškolování, vzdělávání, justice, využívání moderních prostředků informační technologie. Paní McClarkin Rovněž ve své zprávě o tom hovoří různé formy vyšetřování, zlepšení spolupráce mezi veřejnými orgány, soukromými orgány, přístupnost databází, dat, informací, protože bez toho nebudeme schopni bojovat proti těmto kriminálníkům. Dále je to možnost posílení určité odpovědnosti z politického hlediska seznam různých eh, zaměření se na různé instituce, určitý etický kodex, který by zajišťoval garance, pokud jde záruky, pokud jde o přístup eh, k různým databázím těchto různých institucí a tak dále. Nesmíme zapomínat ani na roli parlamentu, nesmíme zapomínat na důležitost transparentnosti kvalitního poskytování informací, morální, etický přístup k určité standardy, které by měly být součástí etického kontextu. My zde této, v tomto dokumentu v podstatě opakujeme mnoho informací, o kterých jsme již hovořili mnohokrát. Mnoho z toho je sice zjevné, ovšem neustále o tom pouze hovoříme a nedošlo zatím ke konkrétním krokům. Dále je to oblast využívání informačních technologií, komunikačních technologií. Kriminální spolky jsou nesmírně organizovány, pohybují se velice opatrně, jsou schopni adaptovat, přizpůsobovat se, transformovat své aktivity, měnit se na základě měnících se podmínek, měnících se situací stávajícího světa. A my bychom vždycky měli být o krok vpřed, pokud jde o koordinaci, kooperaci, spolupráci mezi jednotlivými členskými zeměmi na justiční úrovni, polici, eh, na úrovni policejních orgánů. Dále je to věnovat, dále věnovat pozornost třetím zemím, protože samozřejmě ty kořeny kriminální činnosti nyní pokrývají další oblasti, Afganistán, balkánské země, jiné části světa, čili Toto je, pane předsedo, určitý rámec, o který jsem se snažila v návrhu mé zprávy. Na závěr dovolte, abych ještě jednou poděkoval, abych poděkoval za práci i metodický přístup sekretariátu, všech našich členů, všech našich kolegů, kteří se věnovali tematickým dokumentům. Tomu jsem věnoval jenom okrajovou pozornost. Rád bych si vyslechl stanovisko našich kolegů k těmto tematickým dokumentům. To si myslím, že je záhodno, tak abychom zúraznili důležitost jejich dokumentů. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme pane Jakolíno za prezentaci tohoto pracovního dokumentu který se zabývá mafiánskými aktivitami nejenom z právního hlediska, ale i ze socioekonomického hlediska. Váš dokument, který zdůrazňuje potřebu panevropské, celoevropské strategie ve všech členských státech, která by nám umožnila boj proti tomuto nešvaru. A nyní začínáme zástupci politických skupin. EPP má slovo jako první. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poblahopřát velmi vřele našemu zpravodaji výboru Krym, panu Jakulínovi. Odvedl opravdu vynikající práci. A děkuji dalším kolegům, kteří to velmi rozebírali a i ostatním kolegům, eh, kteří eh, do toho vnášeli další důležité podněty. Eh, které velmi obohatily zprávu pana Jakolína. On tady eh, velmi eh, dobře vytyčuje tuto otázku, začal definicí a to bylo zásadní. Potřebovali jsme mít evropskou definici organizovaného zločinu. A tato definice je v tuto chvíli rozhodně velmi důležitá. Je také důležité podtrhnout, jak významné je bojovat proti organizovanému zločinu v Evropské unii, především nyní v období krize, organizovaný zločin a tedy ta mafie, kterou tady máme v Evropské unii i mimo Evropské unii, se rozvíjí velmi znepokojivým způsobem během krize. A pan zpravodaj tady vytyčuje určité možnosti, jak toto potírat podstatě to směřuje legislativním směrem. Máme tady návrh komise, Eh, pokud jde o konfiskaci eh, vlastně majetku eh, nabitého z trestné činnosti a je tady také tematická zpráva nebo dokument pana Michela, kde se také objevují některé směry, pokud jde o konfiskaci, určité možnosti. A pan zpravodaj tady také zmiňuje to, co dělá Itálie, jsou tady příklady konfiskace tohoto majetku a e, to je také takový příspěvek k tomu, jak bojovat proti tomuto zločinu. Pak tady máme také velice důležitý text pana Diaze de Mary, kde se uvádí drog, různé drogové e, kartely. A pak je tady také příspěvek paní Ayala Sanders o obchodování s lidmi. Samozřejmě jsou to dramata, lidská dramata, E, která mají také velké ekonomické důsledky, závažné důsledky. Tato zpráva o organizovaném zločinu musí být vnímána jako první etapa Ale je to velice e, vyčerpávající, pokud jde o mafii. Tam je toho opravdu mnoho a mafie velmi škodí evropskému hospodářství. Slyšeli jsme během šesti týdnů různé experty, uváděli opravdu eh, strašlivá čísla. A já si myslím, že to, co jste tady předložil, je velice úplné a já bych vám za to chtěla poděkovat. Děkuji. Jsem přesvědčen, že budeme mít čas projednat ty tematické dokumenty později, které zpracovali naši kolegové. Eh, jménem eh, socialistů paní Vaselino anebo koordinátor? Myslím, že koordinátora nahradí paní Vaselino. Ano, já chci poděkovat um, a kolegovi a projdu to bod po bodu. Některé věci chci zdůraznit. Výbor Krim se věnuje otázce praní špinavých peněz a korupce a doporučuji, abychom věnovali maximální pozornost těmto dvou bodům. Praní špinavých peněz tímto způsobem a bez toho by organizovaný zločin neměl finance. I v těchto dnech dochází nejen v Itálii, a to je velmi znepokojivé. To souvisí i s korupcí. Je potřeba mít společnou definici pro EU a typologii trestných činů, protože jinak se nemůžeme dohodnout na zbytku. Jenom bych dodala, že by bylo vhodné a důležité mluvit také o trestném činu vnější e, pomoci nebo podpory, protože to je taková ta odvrácená strana, která není zachycená, není podchycena. Tyto skupiny mají i vztahy na politiky, na hospodářský, ekonomický život a podobně. Samozřejmě nemůžeme říci, že všechno je v důsledku činnosti italských mafí, italské mafie, ale velice často se italská mafie dostala do jiných států. E, často byli italští mafiáni jakými se učiteli a dochází k rozvoji organizované trestné činnosti i na jiných území, které pak e, spolu vzájemně spolupracují. Například to, co se stalo v Německu a podobně. Nejen italská e, mafie je jediná, co organizuje podobné nelegální aktivity. Je více mafiánských organizací, které se prosadily v zahraničí. Já se domnívám, že mm, toto není hlavní mm, přístup, ale je to určitý prvek té diskuse. Ale pokud bychom zacházeli do důsledků, tak bychom ztratili Eh, jedno z, nejdůl, z nejdůležitějších prvků, což jsou vazby na politiku, a kde je potřeba jít více do hloubky. Eh, byl tady zmíněn pracovní dokument o činnosti, o spolupráci s jinými institucemi a eh, seznamy kandidátů do voleb, ale to nestačí, nemůžete to omezit na lokální, no, komunální politiku. Musíte se dívat na politiku jako celek, protože organizovaná zločinnost má četné vazby na celonárodní, celostátní politické systémy a to mm, souvisí s korupcí a s praním špinavých peněz. Vy jste zmínili jednu věc a to je zpráva Europolu. Prosím, můžete už skončit? Já už jsem skončila. Já jsem chtěla se zeptat, protože v té zprávě Europolu zmiňují některé státy, a Itálii, ale jenom Jižní Itálii. Přesto já vím, že e, náš výbor se rozhodl je do Milána, protože jsme měli pocit, že tam to byl, e, že to byl daleko více široký fenomen. Já se obávám, že se snažíme omezit každého řečníka na tři minuty, jinak se nedostane na všechny, takže pan, takže teďka Alde, pan Nambel, děkuji. Spravodaj, ehm, toto je obrovsky závažné téma a e, první otázka byla velmi důležitá. Pro koho to píšeme? Protože pokud to budeme vědět, tak tam dáme ten obsah, který potřebujeme. Um, informujeme veřejnost, která trpí tou zločinností a dáváme tam doporučení pro členské státy a komisi o tom, jak věci zlepšit. Takže to já doufám, že to je tedy náš cíl. A dobrý e, začátek té zprávy Jakolíno, e, tady dobře začíná, ale co tam chybí, je to obrovské množství takové drobnější zločinnosti, pašování, padělání, kabelek, um, CDček a podobně, což ničí pracovní místa, mm, přechází hranice, nikdy to není trestáno a policie se tím nikdy nezajímá, eh, se to nezajímá, protože na to nemá stroje. Policie se zaměřuje na ty vysokoprofilové kauzy, Eh, za kterou si mají zásluhy, ale obrovské množství trestných činů nikdy není trestáno. A to skutečně musíme zahrnout do té zprávy. Jak pomůžeme policii a dáme jim více zdrojů a kapacit, aby řešili všechny typy zločinnosti, které ničí pracovní místa a eh, berou našim vládám miliardy eur. Takže toho se ani nedotýkáme vůbec. Já jsem rád, že tam je bod číslo 5, kde, je, kde jsou doporučení a já se těším na další zprávy a další kroky. Samozřejmě klíčové pro náš výbor je, až budeme před, že budeme předkládat pozměňovací návrhy a doporučení, které si které si připravujeme. Samozřejmě ten dokument bude obsáhlý, ale je to dobrý začátek. Salvatore, děkuji. Děkuji, pane Newton Dan. A nyní za zelené, kdo si přeje slovo, pokud nikdo... Nikol? Děkuji za slovo. Pouze jedna záležitost jeden aspekt kriminální činnosti, kterému se věnuji. Já pracuji ve výboru pro ženská práva, rovnost pohlaví a otázka obchodování s lidskými bytostmi, především obchodování se ženami. To je věc, která mi nesmírně leží na srdci, to je jasné. Proto se ptám, zda bychom neměli spolupracovat v této oblasti, i pokud jde o legislativu, která se týká prostituce v jednotlivých členských států. Podle mého názoru to je rovněž jeden aspekt problematiky a ráda bych ho viděla zahrnutý do těchto dokumentů. Děkuji. Nevím, zda konzervativci... A, ah, pan McClark. Paní McClark. Děkuji. Můj e, dokumenty o kybernetické zločinnosti bude následovat ale moje závěry jsou mm, takové, které by se týkaly organizované zločinnosti jako celek. Myslím, že potřebujeme sbírat více dat o organizované zločinnosti v celé EU i globálně a musíme najít mechanismus nebo metodu, jak sdílet tyto informace a potom, aby zajistit, aby to vedlo ke konkrétním krokům, aby lidé viděli, že skutečně um, ta práce má výsledky. Musíme se podívat na to, jak můžeme podpořit organizace, které bojují proti organizované trestné činnosti. Toto je, to jsou velice náročné, intenzivní kampaně a my musíme zvážit, jak je můžeme podpořit. Především potřebujeme lidi vzdělávat o tom, informovat o tom, co se děje a měnit nejenom kulturu organizované zločinnosti mezi mladými lidmi a také um, lidí, kteří se stávají oběti kybernetické zločinnosti, aniž by o tom věděli. Děkuji jménem GUE. Ehm, děkuji za tu obrovskou práci, která vedla k této zprávě, která obsahuje celou řadu hodnotných aspektů. Já se chci zaměřit na několik věcí. Já mám dojem, že um, jsou určité nedostatky, když se podívám na závěry. Na straně čtyři například tam se hovoří, tam zpravodajka hovoří o um, pozadí trestné činnosti, společenském pozadí, šíření, rozšíření bídy, nedůvěry v instituce. Ale v závěrech se neříká nic k, k těmto přesným konstatováním. Takže pokud chceme dát rozumné návrhy, jak bojovat proti organizované zločinnosti, tak mně tam chybí um, konkrétní závazy, závazky nebo doporučení vyplývající z těch konkrétních pozorování. Také ten, eh, jak říká zpravodajka, správně na straně 6, kde se mluví o tom, že současná krize jak si dala více prostoru ekonomické zločinnosti a také vysvětluje, proč existuje tendence dávat, eh, třeba dávat úvěry za lichvářské úroky. Ale v těch závěrech už to není. I to tam chybí. Takže to konstatování je správné, ale závěr z toho žádný není. Ještě jedna, jedna věc. Kde nám také chybí to konstatování, totiž jaký význam měla deregulace v některých sektorech a volný pohyb kapitálu. který umo- z- z- jednodušil život e, kriminálníkům, například Rusku, východní Evropa. Který se, který se se mohl pohybovat e, nebo stejne, n, usadit v důsledku těch uvolněných předpisů. Takže co proti tomu dělat? Takže celkově je mnoho dobrých konstatování, ale částečně z toho chybí závěry. Takže já bych byl rád, kdyby si aspoň eh, z tohoto to zpravodajka vzala v úvahu. Děkuji. Eh, já bych se připojil k těm, kdo gratulují zpravodajce. Tato zpráva je velice obsáhlá a jsou tam dva faktory, které považuji za důležité, a totiž to, že musíme věnovat velkou pozornost monitorování dopadů organizované zločinnosti a peněz eh, z ní, které se dostávají do běžné ekonomiky v době recese. To je obzvlášť důležité nejenom e, padělání, ale e, musíme řešit více otázek. A další věc, která vyžaduje politickou odvahu, a to je zdůrazňovat to, že zločinecké organizace se často podílí na pašování lidí a nelegální migraci. A to je téma, které e, si mnohé politické strany nepřáli tady řešit ale řeší se to tam. Přesto je zcela zásadní, abychom se tím zabývali, když si eh, vzpomeneme na ty počty úmrtí ve středomořském moři, které jsou důsledkem um, pašování lidí ze strany organizovaných zločinců. Takže skutečně musíme efektivně tyto uh, fenomény potírat. A na závěr obecně. Myslím, že zpravodajka odvedla velice dobrou práci s tím, že zvažovala různé možnosti, jak proti tomu bojovat ex post. V Itálii se však e, ukazuje, že jsou oblasti jako severní Itálie, které dříve nebyly předmětem působení mafiánských organizací, ale teď tam jsou e, velice aktivní. Ve skutečnosti vlastně náš výbor jde do Milána a to tež platí pro zbytek Evropy. Máme tendenci si myslet, že nebo máme tendenci nezohledňovat to, že ani v Itálii se nám nepodařilo omezit mafiány na jich, na jižní část. A to tež e, platí pro zbytek Evropy. Nikdo z nás nedokázal zabránit organizovaný zločinnosti pronikat na území. Je to jako e, takový virus. Organizovaná zločinnost je taková e, epidemie infikuje ekonomiky a státy. A co se týče organizované zločinnosti v jiných zemích, tak tam ji e, obvykle její důsledky podceňujeme. A mnozí si myslí, že to je jenom ve filmech Francis Forda Coppoli, ale přitom podceňují realitu. Proto já se domnívám, že potřebujeme více informací o tom, jak vypadá ta situace ve skutečnosti, to, že organizovaná zločinnost může infikovat eh, nejrůznější sektory, což je zásadně důležité, pokud chceme Unii chránit před eh, tím, co se děje v některých částech Unie. Děkuji, pane profesio paní Ella a Ayala Sender. Každá máte dvě minuty. Dámy a pánové, já chci um, jak dop, něco doplnit. Já jsem jeden ze zpravodajů pro program výzkumu um, bezpečnosti a tady je otázka, jaké konkrétní opatření navrhujeme. Parlament navrhl 2,2 eh, miliardy euro na eh, skutečně mise ehm, bezpečnostní. Když už jsme mluvili o Europolu, tak parla, návrh parlamentu jde o, t, eh, cílí na to alokovat tam konkrétní prostředky. Takže bychom měli mít, měli nést odpovědnost za to, kde sami přidělujeme prostředky, například Europol nebo Eurojust. Můžeme tam přidělit prostředky z výzkumu, vešnostního výzkumu, eh, 250 milionů euro, ale Centrum Cybersecurity v současnosti nemůžeme přidělit žádné peníze. To se týká tvořby datových bank, vytváření společných institut nebo technických eh, zařízení pro boj organizované zločinnosti. Proto bych chtěl jaksi navrhnout takový most k těm vlastním úkolům parlamentu, za které bude se bude zodpovídat. Tyto otázky můžeme konkrétně spojit s rozpočtovými linkami a nemusíme eh, v této oblasti jenom mm, se obracet na třetí strany, jako je komise. Děkuji, paní Ayla Sender. Já jsem autorkou tematického dokumentu o obchodování s lidmi a tam jsou témata, která se tady už probíraly, sexuální zneužívání žen především, ale i zneužívání pracovníků a tak dále. Já děkuji panu Jakulinovi za spolupráci a jeho úsilí Kromě toho byl velice ochotný nás um, vyslechnout. V závěru, v, závěrech jsou dvě důležitá témata. V hospodářské části, když se mluví o konfiskaci, tak to už jsme v podstatě na konci procesu, ale v jistém momentě bychom měli jasně posilnit tu část předběžného vysledování prostředků kapitálu, například v obchodování s lidskými bytostmi a tak dále. Že ty lidé jsou pod tlakem v těžké situaci. A jaké jsou potřebné finance na to, abychom zjistili, jak vypadají ty finanční toky. Víme, že z toho jsou pak peníze na financování jiné ilegální činnosti. Takže bychom měli mluvit nejenom o konfiskaci, ale také posílit otázku vyšetřování, sledování, zdrojů financování těchto skupin, aby to bylo jasnější. Eh, témata daňových rájů a podobně. Pan Jakolíno hovoří také o definitivním odsouzení v případě veřejných zakázek a podobně. A měli bychom definovat, na kolik let je to definitivní odsouzení, především pokud jde o organizované zločince, aby si uvědomili, jaká bude typologizace toho trestného činu, co hrozí tedy, aby to odstrašilo od té činnosti. Děkuji. Na závěr se chci vrátit, chci vrátit slovo panu eh, zpravodaji, panu Jakolínovi na čtyři minuty, aby odpověděl na eh, komentář ostatních kolegů. Ehm, děkuji za všechna vystoupení, která byla velmi cená, koherentní a vycházejí z tohoto pracovního dokumentu to, co řekla paní Ayala Sender, Mm, to, co souvisí s ekonomickou činností, co říkal pan Newton Dunn. Nezapomeňme, že hovoříme o prvním pracovním dokumentu. Nevěnujeme se teď přímo praním špinavých peněz a této specifické problematice. Samozřejmě konfiskace sledování finančních toků, eh, jejich, jejich napojení na praní špinavých peněz. I tomu se budeme věnovat. Europol a Eurojust potřebují více zdrojů. Ano, já jsem byl zpravodajem Libe pro rozpočet, tam jsem to specificky zmínil jako jedno z možných řešení. Co se týče dalších témat, eh, přístup k úvěrům, tak i to je znepokojivý signál. A to také souvisí s problematikou platní špinavých peněz. Samozřejmě budu ochotný vyslechnout všechny, kdo se tomu vyjádří. Já souhlasím s panem Borgesem když hovoří, jak nebezpečná, tom, jak nebezpečná je tato trestná činnost, také problém falšování, padělání, výrobků a značek. I to, co říkala paní Borsellino. V tomto případě by bylo možné postupovat krok po kroku. protože eh, celá řada těchto věcí je, eh, se, se řeší. Mafie je ve své, své povahy panevropská a paní Tiec mm, celá konkrétně řekla, že prostřednictvím těch e, ekonomických vazeb, se vždy eh, toto bude šířit. Dále je důležité vyslat jasný politický signál, že to je na, eh, jedna z našich priorit, tedy boj proti trestné činnosti a Myslím, že jsme ještě nedospěli tak daleko, abychom se toto odráželo v trestech a sankcích, ale mm, později budeme muset, nebo až se dostaneme dále v tom procesu, tak bychom měli samozřejmě některé eh, skupiny vyloučit, například ze zadávání veřejných zakázek. To bude muset eh, být legislativně řešeno. Já jsem velice pečlivě vyslechl, co tady bylo řečeno a domnívám se, že my všichni, jak si um, jsme hra, eh, na, na stejné vlně a že eh, se toto dostane do celkové zprávy. Eh, očekávám pozměňovací návrhy a další cené příspěvky a jak řekl pan Newton, Dan. Myslím, že to bude dobrý referenční eh, rámec pro Evropský parlament, eh, instituce a členské státy. Děkuji zpravodaji, děkuji paní Jakelíno. Jakulíno. A přejdeme k dalšímu bodu eh, na programu a to je prezentace mm, tematických dokumentů. Máme čtyři tematické dokumenty které nám umožní pokračovat v té diskusi o pracovním dokumentu. Tyto tematické dokumenty již byly roz eh, začleněny do toho pracovního dokumentu, ale nyní můžeme využít expertizu těch kolegů, kteří vypracovali ty čtyři tematické dokumenty, takže máme tematický dokument o drogových kartelech, který souvisí s organizovaným zločinem Stefana Augustin Samera, pak tematický dokument o konfiskaci aktiv jako nástroj, jak vzít kriminální trestním organizacím výsledky jejich nebo výnosy z jejich činnosti. Pak máme dokument o pašování lidí v Evropské unii, paní Ayala Sanders a dále mm, tematický dokument o kybernetické zločinnosti, nové eh, strategie vyšetřování a nové technologie paní Emma Clarkin. Začneme tedy, ne všichni tady jsou, všichni kolegové, ale začneme těmi, kdo tady jsou. Každý bude mít pět minut na prezentaci a doufám, že kolegové, kteří tady ještě nejsou, přijedou a budou mm, schopni prezentovat své tematické dokumenty a pak proběhne diskuse s intervencemi po dvou minutách. Pak bude odpovědi ze strany autorů, protože budeme projednávat čtyři na jednou, tak bych vyzval kolegy, aby ty konkrétní otázky vždy uvedli, komu je kladou, který, kterému z autorů tematických dokumentů. Navrhuji, abychom, aby začal pan Diaz de Mera. a jeho tematický dokument o drogových kartelech a vazbě na organizovaný zločin. Děkuji, pane předsedo. Už jste uvedl mé téma, drogové kartely a jejich vztahy k organizovanému zločinu v Evropě. Všichni víte, co je to kartel. Je to trestná skupina, skupina, která páchá trestnou činnost, provádí eh, drogové aktivity a cílem je ovlivnit eh, výrobu a odbyt drog, zabývat se těmito aktivitami. Nabízí se, na, nachází se především v Hondurasu, El Salvadoru, v Kolumbii, v Dominikánské republice, Mexiku, Afganistánu, Pakistánu, a také USA. Mnohé z těchto skupin spolu vzájemně spolupracují. Latinskoamerické skupiny mm, a ty evropské, ty evropské jsou dobře proskoumané, ovšem aktivity těchto skupin eh, v Latinské Americe se zabývají paděláním dokumentů, paděláním eur, unášením osob, obchodují se zbraněmi a zabývají se ještě i dalšími aktivitami. Ovšem, a pan zpravodaj by to možná měl zohlednit, ta nejdůležitější oblast, která má největší vliv na bezpečnost Evropanů, je obchodování s kokainem alespoň podle mého názoru. Mexiko, Peru, Bolívie je oblast, kde působí a paramilitární skupiny eh, kontrolují obchod s kokainem, gerily a obchodníci s drogami spolupracují a proto je obtížné je dopadnout. V Kolumbii tyto skupiny zcela ovládají obchod společně ještě s dalšími skupinami a Evropa je druhým největším odbytištěm pro kokain po USA. Obchod s kokainem se dotýká všech zemí Evropské unie a tady zdůrazňuji, že opravdu všech. To vše souvisí s tím, že je to nadnárodní organizace a cesty, eh, prodejní cesty eh, jsou i v Evropě. Eh, vše tedy vzniká v Latinské Americe a jak se to dále šíří. Evropská unie i Latinská Amerika se snažily tyto skupiny vlastně nějakým způsobem vykořenit a právě proto jsou v pohybu a nemají eh, jasné eh, sídlo. V tuto chvíli například jsou v pohraničních oblastech Venezuely, ale eh, jsou zde velké posuny, protože zde dochází ke kontrole a oni se vlastně přesouvají někam jinam. Chtěl bych upozornit na jednu věc a vlastně nechápu, proč uh, nebyla naplánována návštěva do Mexika, protože Mexiko je hlavním světovým aktérem v obchodě s kokainem. E, samozřejmě, že bychom mohli cestovat i do Belgie nebo do USA, to můžeme diskutovat s příslušnými odborníky, ale myslím si, že teprve v Mexiku je možné získat jasný pohled na věc a proto e, to tady zmiňuji takto jednoznačně a přeji si, aby to bylo i v zápisu. Mexické kartely v Atlantiku, ve Španělsku i v Portugalsku zaznamenali problémy s obchodováním a proto se přesunuli na sever do Liverpoolu a liverpoolský přístav je nyní oblíbeným eh, místem eh, kartelu Sierra a Setas. Cesta no, pašování přes Pirenejský poloostrov začíná být velmi nebezpečná, proto ji mění Ovšem musím s politováním konstatovat, že největší transitní aktivita je zaznamenávána právě na Pyrenejském poloostrově, což eh, vedlo k velké válce mezi Sinaloa a kartelem Los Setas. Tato eh, válka přinesla mnoho obětí na životech a během vlády prezidenta Calderona zemřelo 50 tisíc lidí v důsledku tohoto konfliktu. Tyto paravojenské skupiny se nebály eh, žádných zločinů, zabíjení lidí a tyto dva zmíněné kartely, SETAS a ten druhý, také ovládli velmi důležitý přístav v Palermu. Mám ještě dost času? Nemám, už jsem vyčerpal svůj čas, to mě mrzí. Dobře, závěrem tedy pouze tři myšlenky. Nejprve v Itálii eh, je problém se, s některými gengy, které působí eh, přes Palermo a Lotyšsko, tam má problém s nějakou skupinou působící z Ekvádoru a v Dánsku eh, tam je také problém. Hlavní problémy do budoucnosti je například rozvoj námořné cesty přes Suezký průplav, Černé moře. Je to cesta heroinu. Kokain prochází přes Evropskou unii. A to díky tomu, že narostla spotřeba kokainu v Rusku Předpokládá se, že eh, vzroste také spotřeba marihuány v Evropě. Eh, chtěl jsem vám podat mnohem více informací, ale eh, protože nemáte už da, nemáme už další čas, tak jenom řeknu, že moje informace jsou důvěrné. Ano, později, až budeme odpovídat na otázky, tak třeba ještě se vrátíte k některým věcem, ještě více je rozvedete. A dále bych uvedl, že existují usnesení o takových zemích, jako je eh, Guinea Bissau v Africe, ze kterých jasně vyplývá, že v podstatě již došlo k přesunu tohoto fenoménu z Latinské Ameriky do jiných částí světa, například i do Evropy. A nyní bych chtěl udělit slovo paní Ayala Sender, aby nám představila svůj dokument o obchodování eh, s lidmi. Děkuji. Chtěla bych říci, že tento pracovní dokument, eh, eh, tady jsme narazili na určité problémy, časové problémy s časovým harmonogramem, ale přesto jsme se snažili postupovat co nejlépe. Máme novou směrnici, novou strategii o boji proti obchodování s lidmi soustředila jsem se na ty body, které je třeba řešit. Děkuji dokumentační službě Evropského parlamentu a děkuji také paní koordinátorce v oblasti boje proti obchodování s lidskými bytostmi v Evropě. Velmi mi pomohla má politická skupina navrhla, aby paní Vasiliadu eh, měla možnost zúčastnit se jednání, protože informace, které by nám mohla poskytnout, jsou velmi aktuální a má některé zajímavé návrhy. Nyní pět důležitých bodů. Je potřeba, aby obchodování s lidmi, ať už jde o, eh, z důvodu sexuálního zneužívání nebo z důvodu eh, práce, nebo obchodování s mladistvími, nebo s lidmi, eh, kteří jsou donucováni k trestné činnosti. Tito lidé jsou nuceni k trestné činnosti a vlastně se z obětí stávají zločinci, protože jsou nuceni ke krádežím. Na evropské úrovni potřebujeme, aby byl tento jev sociálně nepřijatelný. Víme, že některé evropské kampaně již zaznamenaly určitý úspěch, protože měly dobrou strategii, byly dostatečně intenzivní a dlouhodobé. A je nutné v tomto boji pokračovat. Musíme na evropské úrovni pořádat takové kampaně, abychom dosáhli toho, že společnost bude takovéto fenomény odmítat. Daňové ráje a další jevy jsou nepřijatelné a obchodování s lidmi a zneužívání lidí musí být vnímáno jako cosi nepřijatelné. V dalších pěti letech bychom se měli zamýšlet nad tím, a ta směrnice začne fungovat na jaře roku 2013, a my bychom se měli zamyslet nad eh, přijetím Evropského roku boje s obchodování s lidmi. Potom bychom to měli vyhodnotit účinnost tohoto boje. Potom tady máme problém nedostatku statistik a nedostatečné harmonizace. Možná, že by bylo dobré, aby bylo nějaké Evro, ani nějaká evropská observatoř pro tyto statistické údaje, pro analýzy, protože velmi často sice máme různé nástroje, ale hovoříme pouze o odhadech. A proto je obtížné vyčlenit prostředky na boj proti těmto jevům, když máme skutečně pouze odhady a ne přesné statistiky. Za třetí, podpora a ochrana obětí. Nástroje, které máme, nástroje první generace, kde je ještě potřeba mít eh, svědectví oběti, ať už je to oběť sexuálního zneužívání nebo jiné trestné činnosti. Je potřeba, aby tady byla výpověď během trestného řízení a k tomu je potřeba vynaložit velké úsilí a může to být také neúspěšné, protože tyto oběti proto, že jsou pod obrovským tlakem, zažívají velmi těžké období a ochrana je nedokáže zbavit tohoto tlaku, musí vypovídat a potom všem je velice těžké, aby se tyto oběti zba, z, eh, zotavili eh, z tohoto náročného postupu. Potřebujeme získat tolik finančních prostředků, abychom mohli dosáhnout odsouzení obchodníků, protože pokud tady budeme mít pouze svědectví obětí, nebude to stačit, proto musíme úzce spolupracovat s vyšetřovacími orgány, s orgány činnými v trestním řízení, s policií, s, prokurato, s prokuraturou, s prokuratami. Od roku 2010 se snížil počet odsouzení, což je neúspěch. Na jedné straně konstatujeme, že narůstá tento fenomén. Víme, že policie vede vyšetřování, předkládá nám různá čísla, potenciální čísla o tom, že existuje obrovská trestná činnost, ale když potom dojde k trestnímu řízení, eh, když má být vynesen rozsudek, tak není dostatek důkazního materiálu a nemáme eh, dostatečný eh, rozsudek. Pan předseda upozorňuje řečníci, aby ukončila svůj, svoje vystoupení. Poslední bod. Externí vztahy, tedy vnější vztahy. Přeshraniční zločin, eh, tedy je to, bez, eh, je to přeshraniční zločin a proto je potřeba, aby bilaterální dohody a dohody s třetími zeměmi, eh, jako je Čína, Brazílie, Větnam, aby ty dohody byly upraveny tak, aby obsahovaly i tuto věc, tedy musíme žádat, aby v zemích původu se bojovalo proti obchodování s lidskými bytostmi. No, děkujeme. Paní Ajele Sanders. Váš návrh, abychom se věnovali této problematice na další schůzce, jsme si poznamenali. To samozřejmě platí i u kolegově, který se věnoval drogovým kartelům a nyní to je kyberkriminalita, nové strategie v oblasti vyšetřování. Slovo má paní McClarkin, která je zpravodajkou pro tuto problematiku. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za tuto příležitost vystoupit o této nesmírně důležité oblasti kyberkriminalitě, kterou pokrývám ve svém dokumentu. Ráda bych poděkovala všem, kteří mi pomáhali při přípravě tohoto dokumentu. Já si myslím, že je jasné a i v, na evropské úrovni, v našich politických agendách um, to, že se musíme neustále věnovat této problematice. Kyperské předsednictví tento týden bude realizovat seminář o osvědčené praxi a spolupráci členských států v oblasti kyberkriminality v Budapešti. Tento měsíc byla vlastně první následná konference, která se věnovala této problematice a byla pokračováním londýnské konference z roku 2011. Bylo tam 600 zá zástupců vládních organizací, vědeckých pracovníků, asi stopka žurnalistů, zástupci eh, veřejnosti a tak dále. Bylo tam fórum mládeže, které zároveň probíhalo. Jsou to konferencí. A toto všechno jsou aspekty, zároveň sociální aspekty, kterým jsme se věnovali a kterým já se budu věnovat za chviličku. Vidíme, že tento měsíc asi 300 odborníků v této oblasti vytvořilo takový první simulovaný útok v takovém uh, útoku Cyber Europe 2020. To bylo takový mm, první cvičný program, tak abychom dokázali, že jsme připraveni na tyto útoky. Ráda bych zdůraznila důležitost tohoto tématu a problematiku, které bychom se měli věnovat my v tomto výboru, protože protože samozřejmě, že to má dopady na ekonomiku, je to něco, co roste obrovskými kroky, je to něco, co velice často nezanechává stopy a tak dále. A já doufám, že jsem poukázala v mém dokumentu, jaký obrovský dopad a hrozbu to představuje pro naše, pro naše občany, pro naše společnosti a jak důležitá je Evropa v tomto ohledu při hledání řešení. No, velice je problematické útočit na tyto oblasti. Je to eh, zneužívání dětí, pornografie, farmaceutika, krádež identity, pašeránství, piránství, ehm, dále je to takzvané botnety sítě, běrosy a tak dále. To všechno samozřejmě umožňuje i rozšíření práce na internetu, protože bohužel zde dochází například i k rekrutování teroristů, útoky na infrastrukturu, na elektrárny, na vládní společnosti, jiné obrovské nadnárodní společnosti, protože nic v podstatě není tak důležité a tak velké, aby v podstatě se nemohlo stát potenciální oběť dětí, kriminality v tohoto charakteru. To důležité, co bych chtěla zdůraznit, je eh, zvyšování povědomí a spolupráce. My jakožto zákonodárci musíme zajistit to, aby naši občané věděli o této problematice, o těchto rizicích a aby prakticky byli připraveni na to, jak se chránit vzdělávání v této oblasti, na pracovištích, v domácnostech občané si musí být vědomí toho, že když dochází k downloadu, když si stahují, řekněme, film nebo písničku, za kterou nezaplatí, tak nejenom, že to má dopad na kreativní odvětví, ale že v podstatě podporuje organizovaný zločin potenciálně a v podstatě sami páchají trestný čin, když si koupí farmaceutický produkt online, protože je, řekněme, levnější, tak vlastně mohou ohrozit svůj život i zdraví. Nebo když jejich dítě pracuje pracuje na internetu a když tam nejsou vhodná opatření, může se vystavit riziku zneužívání dětí vlády i vládní organizace musí udělat více v tomto ohledu, naši občané rovněž. Kyberkriminalita nás stojí 388 miliard USD ročně a právě proto bychom měli považovat tuto oblast za prioritu pro jednak vlády, orgány v trestní řízení. Je, eh, myslím si, že je pozitivní to, že si čím dál tím více uvědomujeme těchto, eh, těchto problémů. Vítám um, tre, um, i aktivity v Europolu a i směrnici v, tomto obla, v této oblasti, kterou připravila eh, komise. Důležitá je mezinárodní spolupráce, globální spolupráce, protože tato kriminalita globální, proto se musí dojít k spolupráci mezi vládami i soukromým sektorem. To je důležité pro náš vnitřní a zároveň samozřejmě celosvětovými organizacemi i na úrovni celosvětové diplomacie, protože tato kriminalita nekončí na našich hranicích, funguje globálně, právě proto vlády musí vytvořit softwarové produkty, hm, které by chránily na těch nejvyšších úrovních naše data, aby jsme chránili naše investory, naše odvětví, tak aby eh, jsme se chránili proti invazi v tomto ohledu našich dat. Musíme být vždycky o krok před EC3, Europol, NATO, FBI, Evropská unie, všichni se musí spojit v tomto úsilí, musíme rozšířit spolupráci na mezinárodní úrovni EU, dále musí zavádět penalizační opatření proti kriminálníkům této oblasti, tak aby eh, tito lidé nemohli zneužívat nedostatky v naší legislativě. Dále je to, jsou to agentury, mezinárodní agentury, které vytváří různé programy, statistické údaje, na které se můžeme spolehnout v tomto ohledu. Je to samozřejmě obrovská výzva, není to jednoduchý boj, ovšem je to oblast, kde je jasná přidaná hodnota, když spojíme naše úsilí začala, ukončila bych tím, čím jsem začala. Tato záležitost by měla patřit eh, k jedné z, eh, mezi, na, mezi naše priority v boji proti organizovanému zločinu, nejenom pro posílení ochrany našich občanů, ale i zvýšit důvěru v onlineovou ekonomiku. Uh, Nesmíme mm, se obávat ambiciozního přístupu, mm, bojovat na celosvětové úrovni, zapojit do toho mezinárodní partnery v boji proti tomuto nešváru, co možná nejkomplexnějším způsobem. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Gay Mitchell již dorazil včas a ten nám bude prezentovat svou eh, problematiku, to znamená konfiskace Ehm, majetku, pocházejí z trestní činnosti, budete mít možnost prezentovat svůj dokument a poté samozřejmě bude možnost odpovídat na otázky a budeme moci reagovat na všechny, všechny tyto dokumenty. Samozřejmě budete mít možnost ještě dospět nějakým závěrům, ke kterým jste neměli čas dospět v průběhu těchto pěti minut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se musela zúčastnit hlasování ve konu, čili Doufám, že budu mít možnost vystoupit i na závěru této tohoto setkání a zároveň, že mohu předložit můj dokument. Snažíme se v tomto dokumentu zdůraznit možnost modelu konfiskace těchto majetku, zisku stresné činnosti. OSN odhaduje to, že v podstatě v roce 2009 to bylo asi 2,1 bilionu amerických dolarů, to znamená 3,6 HDP výnosy z této trestné činnosti. A když my zde nemáme nějaké čísla EU, věříme, že to představuje hodnotu miliard eur v zisku ročně. Já se věnuji této problematice především proto, že moje země Jirsko má velice pokročilé, pokročilou legislativu v oblasti konfiskace tohoto majetku a myslím si, že je důležité, abychom, se, abychom sdíleli naše Eh, naše vědomosti v této oblasti. V roce 1996 Veronika Gieren eh, byla zavražděna organizovaným eh, gangem, organizovaným kriminálním gangem a v podstatě to byl jakýsi katalyzátor mm, ve snaze přijít s legislativou, která by umožnila konfiskaci majetku v této oblasti v Irsku Mm, samozřejmě, že jsou to gengy, které mají obrovské finanční vlivy, které se většinou, um, nedo, proto se většinou nedostanou před soud. Ovšem v oblasti um, mm, občanskoprávní legislativy bychom mohli rovněž zasáhnout a v podstatě využít této legislativy a těchto soudů, aniž by došlo k odsouzení těchto kriminálníků. Došlo k obrovskému pokroku v této oblasti, pokud jde o právní rámec EU pro tuto problematiku. Členské státy rovněž připravují různé podpůrné mechanismy jsme si vědomi toho, že potřebujeme ještě předat v tomto úsilí, pokud jde o režim, který by byl opravdu efektivní v oblasti konfiskace tohoto majetku. My zde máme různé, já zde navrhuji různá řešení, sdílení informací, spolupráce eh, v, mezi členskými státy, vytvoření určitých eh, orgánů, například Karin, to je síť, která právě se zabývá, eh, jsou to úřady, které vymáhají majetek, dále je to vzájemné uznávání. Komise přišla s návrhem směrnice v této oblasti. To je první důležitý legislativní návrh této oblasti, nesmírně důležitý. Irské předsednictví bude podle mého názoru zásadní v této oblasti, bude se snažit realizovat tuto problematiku. Je zde mnoho problematických oblastí, které ovšem bude muset řešit, než tato směrnice vejde v platnost. Bude muset věnovat pozornost rozsahu, podpor, eh, rozsahu eh, v podstatě nemožnosti vzájemného uznávání, pokud jde o konfiskační příkazy na evropské úrovni. Některé členské státy mají mají, mm, tam je, řekněme, situace obtížnější v oblasti takových příkazů. Dále zde hovoříme o minimálních standardech, zásadní ústavní, právní problémy, které samozřejmě vyvstanou eh, při realizaci těchto režimů a programů. Irsko by v tomto ohledu mohlo poskytnout určité informace, protože my zde máme zákon, který v podstatě představuje možnost konfiskace majetku před usvědčením kriminálníků. To představuje samozřejmě ústavní výzvy i v mé zemi, například ehm, článek 6, zprávo na spravedlivý, ehm, ehm, spravedlivý soudní proces, dále je to ochrana eh, osobních a dále je to to, že na základě článku 7 EHC nesmí dojít v podstatě eh, k odsouzení, aniž by došlo k usvědčení. Čili nesmíme si uvědomit to, že hlavním cílem Evropské unie je chránit naše občany, je vytvořit prostor bezpečnosti, eh, svobody, spravedlnosti bez vnitřních hranic, kde zajistíme volný pohyb našich občanů a zároveň bojujeme proti kriminálním aktivitám. Lisabonská smlouva eh, vytváří sdílený základ kompetence mezi EU a členskými státy v oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a svobody. A já tvrdím, že bychom měli využít této kompetence Lisabonské smlouvy k našemu, eh, k tomu, abychom chránili naše občany a abychom, chra, abychom umožnili uznávání v jednotlivých jurisdikcích, aby se, konfisk, aby se tito lidé nemohli přesouvat mezi jurisdikcemi, abychom měli společný harmonizovaný systém, protože si myslím, že hlavním beneficientem by byli naši občané, ti, kteří, kterým leží na srdci právo a spravedlnost. Děkuji, pane Mičele, děkuji všem našim kolegům, i panu Jakolinovi, všem kolegům, kteří připravili tematické dokumenty. Samozřejmě, že to je problematika, která vyžaduje komplexní analýzu, je to analýza, která nám přinesla mnoho detailů, jednak je to v oblasti organizovaného zločinu, obchodování s lidmi, obchodování s drogami, dále jsou to nové oblasti, kyberkriminalita, možné konkrétní kroky v konfiskaci majetku pocházející z trestní činnosti. Zde členské státy přichází o miliardy eur ročně v tomto období ekonomické krize. Zatím jsme nepočítali s tím, že by vystoupili koordinátoři, ptám se, zda by chtěli vystoupit, pokud ne, tak můžeme jít rovnou k dotazům z Flora. Paní Janaku, paní Gaviel, nevidím zatím, nemali, nemají-li koordinátoři nic proti tomu, možná paní Janaku by mohla začít. Děkuji. E, Děkuji, pane předsedo. tyto příspěvky na tematické dokumenty a také materiál našeho zpravodaje jsou všechny velice důležité. Myslím, že zpravodaj má eh, plnou pravdu v tom, že musíme velice osobně pracovat na těchto návrzích, především italské zkušenosti je otázka, co dělat s těmi skonfiskovanými majetkem. Musíme Eh, zabránit tomu, aby si zločinci vybírali kde státy, kde eh, tresty a dopady na ně by byly nejmenší. Když se na to podívám u nás doma z hlediska vyšetřovacího výboru řeckého parlamentu, tak myslím, že za posledních 20 let se situace příliš nezměnila. Když se podíváte na e, dobu odpádu berlínské zdi a na zločinecké gangy, které se vyvinuly e, během té doby, tak tehdy, když se, mm, i teď, když se podíváte na velké přístavy Liverpool, Amsterdam, to byly vždy takové důležité portály. A Válka proti drogám začala už tehdy. A věci se tedy vyvíjejí dlouho. Já si pamatuji, že už eh, v roce 87 jsem předkládala zprávu o kokainu a obchodování s kokainem z Latinské Ameriky. Obchod s kokainem tedy už existuje dlouho. Hmm. Co se týče otázky pana a e a ve Washingtonu. Myslím, že nemusíte zacházet až tak daleko. Tyto informace můžete eh, najít v Belgii nebo v Řecku. Já, pardon, já ještě pokračuji. Právě mm, to já jsem eh, se snažil říct, že nemusíme kvůli tomu do USA. Dovolte, abych to vysvětlil. Já jsem uh, říkal, že máte dvě minuty řečnické doby a paní Čanak už mluví dvě a půl minuty. Děkuji. Já jsem říkala, že by bylo pro nás vhodné, abychom jeli do USA a setkali jsme se s ředitelem DA, se zástupci FBI, a měli bychom se sejít se generálním ředitelem Interpolu, který má více informací než kdokoliv jiný, abychom viděli tady, jaké typy nových opatření jsou potřeba. Protože eh, je to takový mm, složitý obrázek skutečnosti. Ale my musíme řešit problémy způsobené trestnou činností, nebo trestnou činností, a tady trošku předbíháme. Měli bychom postupovat eh, krok za krokem v justici a tak dále, abychom skutečně se eh, ten problém mohli řešit, protože, jak jsem říkala, už se to, už existuje dlouho. Děkuji. Co se týče návštěv um, delegací, tak o tom budeme mluvit mm, na schůzce koordinátoru a uvidíme. Paní Gabriel má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám poblahopřát tedy těm čtyřem kolegám za jejich velmi důležité příspěvky. Když se podíváme na všechny tyto čtyři dokumenty, tak si myslím, že je možné okamžitě poznat, jaké musíme přijmout doporučení a co Evropská unie eh, v oblasti legislativy musí udělat. Chtěla bych se zaměřit především na dokument paní Ayala Center, pokud je o obchodování s lidmi, podporuji její návrh, který je velice zajímavý, abychom v našem výboru eh, si vyslechli paní koordinátorku pro obchodování s lidmi, paní Vasiliadu. Myslím si, že ona dobře plní svou úlohu s velkou energií, má mnoho užitečných informací, které nám může sdělit, takže bych chtěla podpořit ten návrh si tady vyslechnout. Dále bych chtěla vyjádřit několik věcí. Myslím si, že je důležité podporovat prevenci, musíme mít eh, uvědomovací kampaně, kampaně pro šíření informací o tomto velmi závažném komplexním fenoménu. To je důležitá myšlenka v tom tematickém dokumentu. Pokud jde o eh, Vzdělávání policejních eh, úředníků a dalších eh, pracovníků je potřeba, aby dokázali poznat obchodování s lidmi, protože to je velmi diverzifikovaný fenomén, který se velmi rozvíjí, nabývá nových forem, protože, jak víme, tak eh, ten trestný čin, ta trestná činnost se přizpůsobuje nebo mění. Dále je také důležité mít nějaké telefonní číslo, kde by byla pomoc pro oběti. Paní Ayala Sanders už říkala, že asi v 18 členských zemích existuje takové telefonní číslo a tady je potřeba to rozšířit. To je konkrétní návrh. A potom mám otázku, která je také mnohem konkrétnější. Proč bychom především neměli identifikovat správné postupy, proč bychom je neměli popularizovat? To je velice důležité provést to na evropské úrovni. A další věc, Jaké jsou finanční prostředky, které máme k dispozici pro posílení koordinace a abychom získali ty údaje, které nám chybí? Jaká je eh, tady pozice, pokud jde o vytvoření společného týmu, který by mohl efektivně potírat trestnou činnost eh, obchodování s lidmi? protože tyto týmy, i když tam máme eh, malé zkušenosti, tak víme, eh, že mm, ty týmy jsou velmi často omezené, protože například eh, neovládají jazyk, nemohou si předávat informace mezi sebou, neznají třeba evropskou legislativu, takže tady si myslím, že bychom tyto věci měli vylepšit. Potom poslední otázka, která se týká partnerství s různými organizacemi občanské společnosti. Myslím si, že je velice důležité do toho zapojit místní orgány a možná bychom měli klást důraz na to nebo apelovat na to, aby to probíhalo mnohem rychleji, vytváření Eh, těchto věcí. Tady bylo řečeno, že to bude až od roku 2014, ale ten fenomen je velice závažný a proto bychom to měli vše uskutečnit mnohem dříve. Jinak vám děkuji, paní Ayala Sanders. Myslím si, že tam jsou klíčové věci, které nám pomohou posunout se vpřed, eh, pokud jde o společnou, nalezení společné pozice. Děkuji za vaše konkrétní návrhy Náš sekretariát mi připomíná, že v roce 2013 pojedeme do USA a že se samozřejmě pokusíme se tam setkat s těmi klíčovými lidmi. A tady je paní Kastelou. And... Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat a pogratulovat zpravodajům těchto tematických dokumentů i zpravodaji pracovního dokumentu. Myslím, že to je velice dobrý základ pro další postup. Abych se vyjadřila k některým aspektům tohoto dokumentu, když ten dokument o drogových kartelech a obchodování um, s drogami, myslím, že by bylo vhodné se Eh, zvažovat celoevropskou telefonní linku, která by se týkala obchodování s drogami. Myslím, že by to mohlo fungovat na celoevropské úrovni. Co se týče obchodování překupnictví s drogami, tak já chci říci, že jeden z hlavních problémů, které identifikovala, je otázka statistiky a co je třeba udělat, co se týče ochrany obětí. Eh, zabavování majetku. Můj kolega Guy Mitchell, ten model, který máme v Irsku, je relevantní, je to dobrý model, eh, ukázalo se, že funguje já chci také um, podpořit tu myšlenku, aby se ty výnosy z trestné činnosti reinvestovaly do sociálních věcí. To je nutné zdůraznit. Co se týče spolupráce s nevládními organizacemi a místními orgány, um, tak myslím, že um, otázka vzdělávání školství je obzvláště relevantní. Tady může udělat EU hodně. Pak mám otázku týkající se těch čtyř dokumentů a jejich vynikajících závěrů. Eh, to je otázka, jak je můžeme eh, spojit, abychom k tomu přispěli, protože můžeme mít výborné návrhy, ale já chci vidět, jak můžeme je uvést do akce a jak můžeme se dostat dál. Děkuji. Mm, vzhledem k tomu, že tady byly konkrétní otázky na pana G. Michela, máme tady ještě jednoho řečníka, paní Vodov. Um, Vy budete hlasovat v ikon, takže možná od, budete muset odejít dřív, takže začneme eh, u vás s odpověďmi. Co se týče obsahu těch tematických dokumentů a pracovního dokumentu, tak pan, pana Jakolína, tak to je také na vás jako autory pozměňovacích návrhů, abychom všechny tyto návrhy aby se všechny tyto návrhy dostaly um, do té předběžné zprávy. Závěrečná zpráva bude v roce 2013, pokud eh, to bude všechno schváleno na schůzi koordinátorů. Teď dám slovo paní Vale a pan, k panu G. Mitchellovi jako poslední kolo s autory tematických dokumentu. Děkuji, pane předsedo, eh, paní Weiler. Ehm, já mám jenom velice stručnou připomínku, protože eh, jsem úplně nepřečetla celou zprávu ještě kolegy Jakolíno, ale co jsem přečetla, mi přišlo velmi užitečné pro naši práci. Domnívám se, že je dobré, že jsme eh, udělali určitý krok před v tom, co, že to, co jsme vypracovali do posud, takže se na to můžeme podívat a zhodnotit to. Já jsem mm, dnes dopoledne byla eh, na mm, jedné akci, kde jsem konstatovala, kolik věcí už se stalo evropskou, evropskou záležitostí, ale tady vidím, jak málo toho je e, ještě e, evropského. že v této oblasti z řada věcí ještě ani není známa mimo vlastní jednotlivé členské státy. Také u komise nevidím tedy nikde místo, kde v které by nějak, eh, kde by se to nějak všechno koncentrovalo, což je důležité pro naši budoucí zprávu. Eh, například pokusy o podvody a podvody, eh, kde státních zakázek, kde se píše, tady píšete, pane Žakolíno, že musí být možné ty firmy, které nějakým um, tam je nějaký podíl trestné činnosti, tak je vyloučit. To už existuje, to není nové, ale měli bychom se pokusit zjistit, kde ty, v těch velkých případech od pěti milionů, kde jsou ty případ, tyto případy známé neříkám, že mm, se musíme jít hned na soudní dvůr, často se to dostane na nižší úrovni k soudu. Pro nás by bylo eh, dobré, aby existovalo koordinační místo v rámci komise, které sbíralo ty, by sbíralo tyto příklady a kde bychom si mohli vyměňovat zkušenosti, co už se stalo a při, u příštího hodnocení dopadů tedy to posoudit. Existují teda určité aktivity na národní úrovni i e, nějaké na evropské, ale tady pravá ruka neví, co dělá, jedna ruka neví, co dělá druhá a to by měl, tady bych viděl e, možnost jaksi úkolu pro parlament. Děkuji, paní Weiler. A e, teď se chci vrátit k autorům těch tematických dokumentů, aby mohli odpovědět. Máme tady celou řadu podrobností a je to mm, poprvé, co slyšíme o některých těchto věcech. Paní Ayala Sanders zdůrazňuje počet lidí, kterých se týkají nucené práce mm, přes sítě, pašování lidí. To je téměř milion lidí v EU vedle lidí, které jsou oběťmi sexuálního vykořišťování. Takže začneme tím, že pan Mitchell odpoví na otázky ke svému tematickému dokumentu, eh, co se týče konfiskace majetku a tak dále. Děkuji. Také já chci poděkovat kolegům, především kolegovi jako líno a um, velice oceňuji tu spolupráci s kolegy. Já souhlasím tedy s využíváním těch konfiskovaných aktiv pro sociální účely. Zase bude nutné um, posoudit Mm, možnosti náš mm, minister spravedlnosti má zájem o toto během našeho předsednictví. Možná by to bylo užitečné, kdyby mm, pro výbor nebo pro zpravodaje se s ním sejít v nějaké formě. Myslím, že musíme bojovat nejenom jak chci, aby to ty zločince bolelo, ale abychom ukázovali, že lidé prostě nemůžou eh, ten systém, mm, že jim to prostě neprojde. Mnoho lidí má obrovský majetek eh, na schromáždili, aniž by pracovali a měli by vysvětlit, jak k tomu přišli pokud to vysvětlí, tak soud je nebude stíhat, ale pokud ne, tak Irsku tedy soud z toho vyvodí závěry. Máte 10 milionů v bance, vyhráli jste eh, v loterii a podobně. Eh, ale jinak je to rozumný důvod to vysvětlit. Hmm. Ti eh, Důležité je, že podle občanského práva by bylo možné tyto aktiva konfiskovat. Toto to dělá, eh, to dělá policejní, ehm, policie, celní úřady, daňo, finanční úřady. Nicméně existuje taková čínská zeď, protože oni mohou používat ty informace jenom za ten účel, za který to bylo, eh, byla získána. My jsme se obávali, že eh, se dostanou ty informace těm, co nejsou těm, co nejsou určeny, ale tady jde o ochranu informací, v našem případě to funguje. Soudy to dodržují a je to konsistentní s Evropskou umluvou o lidských právech. Musíme samozřejmě bránit občanské svobody, o tom není pochyb. Um, měli bychom se ale podívat tam, kde to funguje. Moje země je jeden příklad, ale jsou další. Myslím, že je důležité, abychom eh, postupovali principiálně a toto by byl užitečný krok před. Děkuji. A nyní budeme postupovat v pořadí intervencí, jak se přihlásili Diez, kolegy Diez de Mera a příspěvek našeho kolegy Gaja Mitchella bude takové měřítko a já požádám autory tematických dokumentů, aby nepřekračovali ty čtyři minuty. Pan Diaz Mera. Děkuji, pane předsedo. Já velice důvěřuju tlumočníkům a to, tomu, co říkají v kabinách, ale Já jsem slyšel, eh, a proti tomu protestuju, že pokud se chceme tady bavit, nemusíme jezdit do USA. Pokud jde o organizovaný zločin v Evropě, mnohem více informací dostaneme um, v Evropě. Stačí jít do Madridu, do, do Hagu nebo do Londýna. Druhé um, vysvětlení Liverpool To není to, co já, o čem já mluvím v tom dokumentu, ale samozřejmě si ho musíte přečíst. Liverpool není to, co je eh, to, co byl v minulosti, to byla křižovatka alternativních cest mezi Atlantikem, Lisabonem a tak dále. Teď je to takový nový fenomén. V Liverpoolu jsou základny i v zámoří. Eh, kde se tedy přijímá zboží, ale také síla. Děkuji, pane Diaz de Mera. Já nechci eh, se dohadovat o tom, zda musíme skutečně navštívit Spojené státy, ale chci říci, že existuje delegace, stálá delegace v EU, v USA, která nám může předat informace a můžeme využít jejich služeb a měli bychom využít jejich služeb. A teď předám slovo paní Ayale Sandra, aby se vyjádřila ke svému tematickému dokumentu o um, pašování lidí. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům za podporu a feedback. Děkuji i sekretariátu za trpělivost při přípravě této dokumentace. Ano, souhlasím, pan Mitchell to řekl, je důležitá prevence. Nejenom vystupovat ty finanční toky, ale když už jsme mm, toho, té trestné činnosti, tak nejen konfiskace, ale sledovat i to, co se děje předtím. abychom viděli, kde jsou ty největší problémy, i otázky piráctví a tak dále. Víme i, e, k jakému obchodování dochází mezi piráty. Některé státy, dokonce některé vlády to museli platit a toto všechno musíme vysledovat. Také potřebujeme odbornou přípravu a využití dobrých zkušeností a nejlepších praxe Eh, s existujícími nástroji a směrnicí, která by měly transponovat všechny členské státy budou v příštím roce. Stále se nám ale nepodařilo dosáhnout snížení nebo omezení pašování lidí. Naopak tento obchod narůstá a máte pravdu, pane předsedo, že ta čísla jsou skutečně katastrofální a bohužel. Mm, musíme posílit zdroje a kampaně na zvýšení povědomí. Když se bojovalo proti kouření, tak ano, jestli to je špatné, ale pokud je kampaň o zvýšení bezpečnosti na cestě, tak potřebujeme i kampaň pro to, aby lidi eh, pochopili, že někdo může být obětí obchodování s lidskými bytostmi, aby lidé byli dostatečně informováni, aby věděli, co mají dělat to všechno ve spolupráci s nevládními organizacemi, občanskou společností. A jaké zdroje? No, ten dokument už byl tak obsáhlý a strategie komise je na, na leta 2014 a 16. My připravujeme rozpočet, finanční perspektivu, na, do roku 2020. A já bych chtěla vědět, kolik peněz z evropského rozpočtu jde na boj proti pašování lidí. Já jsem tato čísla ještě neviděla. Bylo by důležité tato čísla mít, abychom podpořili dostatek financí na tento boj. Děkuji paní Ayala Serges a Um, nyní paní McClarkin, děkuji. Eh, všichni berou eh, toto vážně, tak jak by měli. A já jsem chtěla komentovat eh, v tom, že musíme být schopni reagovat stejně rychle jako zločinci. Teď se mohou, teď zločinci se přizpůsobují, mění, jednají rychle, mění modely obchodování, rychleji, než my jsme schopni reagovat. Už se to monitoruje, v členských státech probíhá spousta mm, práce, musíme se vyhnout duplicitě, musíme dát dohromady to, co už probíhá. Musíme se naučit využívat technologie, mm, stejně eh, eh, jako zločinci, kteří je využívají pro své výhody a my se to musíme naučit taky, abychom proti tomu mohli bojovat, abychom byli schopni spolupracovat a předložit nějaká doporučení, která skutečně budou mít vliv v celé EU. Eh, Děkuji. Slovo má pan Jakolína tedy zpravodaj pracovního dokumentu toho obecného. Máte tady slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že není co dodat. Myslím si, že jsme na správné cestě. Všechny příspěvky všech kolegů byly koherentní, velmi jasné. Vzhledem eh, k definitivnímu cíli. tedy abychom bojovali proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz, že to je priorita Evropského parlamentu, ale i dalších institucí. A jako no, uvedla kolegyně, mým úkolem je dát dohromady všechny tyto příspěvky vhodným a správným způsobem Já tedy eh, shrnu všechny příspěvky kolegů, to bude moje práce, a druhý dokument bych předložil na počátku prosince, potom tam bude další dokument koncem ledna a potom to vše bude konkrétně zrealizováno také za pomoci pozměňovacích návrhů politických skupin a poslanců. Všichni samozřejmě usilujeme o harmonizovaný text k celému tématu organizovaného zločinu. Cílem je dát formu a podstatu potírání trestné činnosti. Musí to být velmi efektivní boj proti všem krokům mafie, proti všem jejím trestním činům. To vše bude velice důležitá bitva pro společnost. Děkuji, děkuji všem kolegům, kteří spolupracovali na tematických dokumentech. Myslím si, že pokud budeme takto dobře spolupracovat i v druhé a třetí fázi zpráv, kde budeme řešit korupci a praní špinavých peněz, tak to bude velmi dobré Děkuji eh, všem kolegům, děkuji sekretariátu eh, za pomoc pro zpravodaje, děkuji všem, eh, kteří přispěli k této práci. Další řečnice. Chtěla jsem se vyjádřit s ohledem na to, že toto je poslední zasedání výboru před návštěvou v Itálii. A byl nám předložen dosavadní pracovní program, já jsem zjistila, že v Miláně některá setkání, která jsme považovali za velmi důležitá, se neodhrají. Nepotkáme se s nikým, kdo by se zabýval praním špinavých peněz. Nepotká, nesetkáme se ani s eh, advokáty eh, pro eh, organizovanou trestnou činnost, ani s dalšími. Je možnost ještě tento program pozměnit? Navrhoval bych, abychom toto prodiskutovali na zasedání koordinátorů později. Zasedání koordinátorů začne za několik minut. A tam budeme mít další informace o této věci. Sekretariát právě uvedl, že většina poslanců Eh, chtěli jsme to dát k dispozici ty informace, ale uvidíme, probereme to na setkání koordinátorů a uvidíme, jestli tam budeme moci ještě něco doplnit. Chce se někdo vyjádřit ještě k bodu různé? Nechce. Dobře, tím pádem eh, končím toto zasedání a příští zasedání tohoto výboru proběhne tady v Bruselu 12. listopadu 2012 od 15 do 18.30 hodin. A protože v tuto chvíli už nemáme žádný bod na programu a protože v 17.30 začíná zasedání koordinátorů, ale ne všichni jsou tady, takže si uděláme ještě přestávku a potom proběhne zasedání eh, koordinátorů. Děkuji.